Takže si prosím zaujměte místa, abychom mohli zahájit naše hlasování. Takže než přejdeme k vlastnímu hlasování, tak pan Ahmad Bashir chce připomenout něco podle jednacího řádu. Ten Ahmad Bashir.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 It's a, it's honorable chair. Vážený pane předsedo, včera na Sky News jasně ukázali celému světu, jak vypadá utrpení národu Rohingya já jsem to viděl poprvé, když jsem navštívil přeživší eh, této genocidy v Bangladešu. V Myanmaru se rodí děti na pláži. Ty, které mají štěstí, budou eh, odvezeny do Bangladeše. Ostatní tam zůstanou, aby zemřeli. Britská eh, premiérka přislíbila, že bude bojovat proti nehumánnímu ničení Rahingu. Já jenom prosím, aby předseda umožnil mimořádnou rozpravu, abychom mohli zvážit situaci Rohingya v souvislosti s článkem 153 odstavce 4, protože po dlouhých diskusích s OSN Bangladeš, Myanmar a e, Spojené království e, myslím, že teď by Evropská unie měla svolat mezivládní sam, aby se skoncovalo s touto genocidou ve jménu hum- humanity. Doufám, že tato sněmovna ukáže cestu vpřed. Děkuji. Já jsem eh, velice pečlivě, pozorně vyslechl váš názor a důvody, proč ho předkládáte, tento návrh, a já předsedovi Evropského parlamentu vyřídím váš návrh. Teď eh, přistupujeme k hlasování. Nejprve to bude zpráva uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci a bude to eh, v hlasování jmenovité. Konec hlasování.